Dobré ráno, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, eh, zahajuji naše zasedání. Můžeme přejít eh, k pořadu jednání. První bod eh, pořadu jednání jsou prohlášení Rady a komise. Nejprve k programu činnosti kyperského předsednictví. A k tomu bych rád srdečně přivítal v Evropském parlamentu úřadujícího předsedu Evropské rady, pana eh, Dimitrie se Děkuji, eh, zavítám vás, pane prezidente, a dovolím si vám okamžitě udělit slovo.